Eh, zajištění dodávek zemního plynu. Dám prvé řadě slovo panu zpravodaji, panu Vidal Kvadrasovi, aby se vyjádřil. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo.